ještě vysvětlení hlasování. Přejdeme tedy k vysvětlení hlasování. O opravném rozpočtu. Paní Dobs. ¿Quién? Es el, el Posel. A ver, señor Posel. Takže pan Posel? Pane předsedo, velmi si vážím vás i vašeho předsedání, ale dnes musím přece jenom protestovat. Vy jste dal mnoha kolegům slovo. Dvakrát kolegu Lenemu, Kolnišovi, Foxovi, já jsem se taky hlásil a měl jsem důležitý bod a chci vás požádat, abyste zkontroloval, jestli pozměňovací návrh 4, který jsme zamítli, který je ale zásadní, nebyl také protiprávní, protože ve smlouvě není 12 plenárek v roce, ale 12 měsíčních plenárních zasedání v roce. A tady byl pokus, aby srpnové a zářijové se spojilo do jednoho. Nejedná se o září, jedná se o srpnové a zářijové plénum. Takže chci požádat o ověření, myslím si, že je to protiprávní. Bueno, señor Pesen, lo, no, lo que pasa que está... Eh, prosím, ale o této otázce se již hlasovalo, takže nemůžeme to znovu otvírat. V každém případě všechny pozňovací návrhy, které se týkaly harmonogramu, byly velice pečlivě přeskoumány předsednictvím. Pani señora Schlitter. Paní Schlitter. Paní Schlitter. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Funguje ten můj mikrofon? Ano, dobrá komisař nás informoval těsně před hlasováním o té záležitosti s trombinem a já si říkám, zdali by nám pan komisař nemohl poskytnout statistické údaje v tom smyslu, že eh, je to ekonomicky výhodné pro spotřebitele, eh, protože eh, využít tyto levnější kusy masa způsobem, který navrhuje místo toho, co Eh, by se použily do párků a dalších uzenin, tak to si nejsem jist, že je opravdu eh, výhodné. A on to také navíc srovnával s mletým masem a to dobře víme, že hygienické normy nejsou stejné v obou případech, takže bych opravdu chtěl eh, vědět, jak to je. Mám pocit, že pan komisař mohl možná i informovat milně parlament těsně před hlasováním, což by bylo vážné pochybení, takže prosím, aby nám dodal statistické údaje na podporu svých tvrzení. Prosím, ale nediskutujeme tady takovouto záležitost. Nyní máme vysvětlení hlasování. Eh, a to k opravnému rozpočtu. Slovo dávám paní Doc. ¿No Není tady, takže slovo má pan Fašmon. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě Vladimíra Maňky upravující rozpočet EU pro letošní rok. Nesouhlasím s tím, aby Evropský parlament v době hospodářské krize a nezbytnosti šetření veřejných výdajů šel úplně opačným směrem a prudce zvyšoval své výdaje nesouhlasím s tím aby evropský parlament přijal dalších one hundred and fifty zaměstnanců a nesouhlasím ani s tím aby europoslanci dostávali další nové peníze na své asistenty nad rámec toho co již nyní dostáváme. europoslanci mají dle maňkovy zprávy dostat letos navíc měsíčně one five hundred eur a dle zprávy paní tripelové odhlasované včera dalších one five hundred eur měsíčně. daňové poplatníky to bude stát ročně navíc thirteen four milionu eur Již nyní jsou europoslanci terčem veřejné kritiky za to, jak velké částky z veřejných peněz mají k dispozici. Další zvyšování se setká s oprávněnou zlobou veřejnosti v celé Evropě, proto jsem pro tento návrh nehlasoval. Děkuji. Eh, děkuji, pane Fajmone. Ano, pan Lidracky. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro to, co je v tomto pozměňovacím návrhu. Není to jenom pozměňovací návrh, který se týká účetnictví. Je to velmi rozumné a Evropský parlament má legislativní kompetence a voliči od nás, od poslanců, očekávají, že budeme schopni korigovat komisi a její projekty, takže budeme schopni také korigovat radu a její projekty. A každý komisař má stovky spolupracovníků, my jich máme pouze pár to není vyvážená situace a je to reakce na novou funkci a roli a děkuji panu Maňkovi za jeho vynikající zprávu. Eh, děkuji, pane Liberacký, a není vysvětlení hlasování eh, k Mikolášikově eh, zprávě. Pan Bigan má slovo. Nice. To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 Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих докладите, свързани с... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říct, že jsem hlasoval pro zprávy, které se vztahují k transplantaci e, orgánů a také e, k akčnímu plánu. A chtěl bych nicméně říct, že mezi členskými státy existují výrazné rozdíly a věřím, že akční plán a zpráva o kvalitě orgánů napomůžou členským státům, aby zharmonizovali vypracovali svá kritéria a že to tedy bude určitý e, lepší postup, který budeme v budoucnosti používat. E, Bulharsko konkrétně má 35 krát méně dárců než takové Španělsko. Problémy jsou spojené s e, jednotlivými úseky celého řetězce a Eh, není tady síť eh, ani databáze dárců eh, zařízení a přístroje také nejsou postačující. Bulharsko není součástí transplantu a potom šetři, vyšetřování a péče postoperačního charakteru není zajištěna. Takže já jenom věřím, že toto rozhodnutí parlamentu půjde dobrou cestou. Paní Kolbe má slovo. Ka mina hääletasin <clears throat> antud raporti poolt, sest sellega kehtestatakse. pane předsedo. I já jsem hlasovala pro tuto zprávu jelikož eh, stanovuje jednotné požadavky ve všech členských státech, eh, co se týče eh, norem kvality orgánů, dárců a to zajistí skutečně ochranu jak dárců, tak příjemců a lepší spolupráci mezi členskými státy. A e, myslím si, že i prostřednictvím této zprávy můžeme dát lepší šanci víc jak 65 e, tisícům lidí napříč Evropské unii, které, e, kteří teď čekají na orgány. Paní Morkunete má nyní slovo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 Eh, děkuji vám a dávám slovo panu Kestlemu. Ich habe für diesen Bericht gestimmt und gratuliere mein... Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a chci poblahopřát panu Mikolášikovi za vynikající zprávu. Já si myslím, že je skvělé, že jsme odhlasovali normy, které zajistí větší bezpečnost pro dárce i příjemce orgánů. A povede to také ke zjednodušení spolupráce mezi zeměmi. Jsem tady velice rád, že jsme měli takovou velkou většinu hlasů pro tuto zprávu. Děkuji a nyní pan Howitt. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. I já bych rád uvítal tuto zprávu a to, že Evropa bude mít roli, pokud je o e, dárcovství orgánů. Pokud e, zemřete v jiné členské zemi než ve své vlastní, proč by neměly být vaše orgány dány k dispozici pro záchranu života někoho jiného. Určitě je dobré, že se nastavíme nějaká společná pravidla. I když to nebylo součástí rozpravy, rád bych do zápisu uvedl svoji také osobně podporu pro opt-out spíše než opt-in pro dárcovství orgánů. 80 evropských občanů říká, že podporují eh, dárcovství orgánů, jenom 12 eh, ovšem má eh, průkazy dárce. Je třeba tu, tu, tu propast přemostit. Um, Pane předsedající, v minulém roce v mém volebním okrsku zemřela celá řada lidí, kteří byli na seznamu čekatelů na orgány, ale nebyl dostatek dárců. Možná, kdybychom. Eh, je pravda, že máme eh, celosvětově vynikající expertízu v oblasti dárcovství, eh, v oblasti transplantací srdce a plic. Nechme, dejme tuto expertizu k dispozici všem. Děkuji, nyní pan Kalenbach, paní Kalenbach, pardon. Děkuji vám, pane předsedající. Já se mohu pouze připojit ke slovům svého předřečníka. Rovněž já jsem velmi vděčná za to, že dnes byla přijata tato předloha velkou většinou. Když se díváme na čísla, 65 tisíc Evropanů a Evropanek čekají na transplantaci vhodného orgánu aby se jim zvýšila kvalita života a aby mohli vůbec dále žít. Bylo tedy neodkladně nutné, abychom zjednotili standardy, zlepšili standardy a zpřístupnili přístup občanů v Evropě k vhodným orgánům. Děkuji a nyní pan Zemke. Więc ja także byłem za tym, żeby ten dokument. Já jsem také byl určitě pro schválení této zprávy, přijetí této zprávy. Myslím, že to je krok správným směrem. Ovšem, pokud si vzpomeneme na také na zajišťování kvality v celém systému, tak bych rád uvedl, že tady jde o teprve ten první kruček tím správným směrem. Pokud chceme mít více dárců, pak v Evropské unii potřebujeme vypracovat eh, a zorganizovat informační eh, kampaně zaměřené na prevenci, protože pokud naše kroky nebudou doprovázeny řádnou informační kampaní, tak ten výsledek stejně nebude optimální. Děkuji a nyní se podívejme na hlasování o harmonogramu eh, plenárních zasedání parlamentu. Slovo má britský poslanec. Děkuji. Já vám chci poděkovat za to, jak krásně jste zvládli toto obtížné téma, vysvětlení a interpretaci a za to, že jste se drželi, že jste trvali na svém. Jinak bychom tady možná ještě byli. Já nejsem dostatečně kvalifikovaný, abych se k tomu vyslovil, takže to, co říkáte, beru za jako bernou minci. A jinak si myslím, že je pravda, že potřebujeme mít rychlejší postupy pro, ve prospěch všech poslanců. A chci také poděkovat kvestorům, panu Higginsovi a dalším, za to, že tak usilovně pracovali, aby se jsme měli k dispozici eh, všechny letiště, včetně Frankfurtu. A pokud jde o eh, poplatky, po náklady za ubytování, tak by bylo dobré, aby to bylo stejné pro týdny, kdy zasedá parlament a kdy nesesedá. To by učinilo Štrasburg atraktivnějším. Děkuji vám. Děkuji, pane Kelly. Paní Andrikene. Zpráva pana Mikuláška. The previous one. Ta předchozí. Já jsem zaslala vzkaz. Děkuji vám. Hlasovala jsem pro usnesení o transplantaci lidských orgánů. Protože mnoho lidí každý den umírá, protože jim selžou životně důležité orgány a orgány k transplantaci nejsou k dispozici, pacienti čekají a v důsledku toho je potřeba zkrátit toto čekání a zachránit tak životy. Potřebujeme mít systém koordinace, a chci zdůraznit jednu důležitou věc. Je to politická záležitost a to je zásada dobrovolného dárcovství části lidského těla. A zprávy VHO a Rady Evropy dokládají, že v několika zemích světa dostávají lidé velké finanční částky za to, aby darovali orgán. Dokonce jsou někdy záměrně zabíjeni, například praktikující Falun Gongu v Číně. Také jsme si vědomi mnoha případů, kdy eh, zdravotní riziko pro dárce je obrovské a transplantaci dochází často za velmi nepříznivých zdravotních podmínek. Takže já chci poděkovat těm, kdo iniciovali dnešní usnesení, zvláště panu Mikuláškovi, našemu zpravodaji. Děkuji. Paní. Děkuji, paní Andrkene. a nyní přijdeme ke zprávě o trombinu a slovo má nejprve paní Kraca. Tak, odforande. Jag och jako Moderaterna har emot. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. My jsme hlasovali proti zákazu trombinu Jedná se totiž o návrh, který se týká toho, že musíme označovat imitáty masa. Tyto imitáty nesmějí být připouštěny v restauracích, ale tam nemůžeme poskytovat jasné značení. Myslím, že bychom měli tuto diskuzi vést poněkud méně dramaticky. Trombín je obsažen ve veškerém masu a pokud zakážeme trombin, nebudeme moci jíst vůbec žádné maso. Podle odborníků Evropské komise eh, trombín neškodí lidskému zdraví, to je vědecky prokázáno. Důležité je, ale aby spotřebitelé nebyli míleni. Na balení musí být vždy obsažena správná informace. Proto se tedy ptám, proč bychom to měli zakazovat. Tím přeci otevřeme pandořinu skříňku, když nyní začneme, kdy to vlastně skončí. Uh, Eh, musíme spotřebiteli poskytovat eh, svobodu, to zastáváme, nechceme nikoho děsit. Eh, Trombín je látka, která není škodlivá životním, lidskému zdraví, takže chceme jasné značení a žádný zákaz. Děkuji a slovo má paní McGuinness. ¿No není tu, takže paní Sommer. Děkuji vám, pane předsedající. přijmout dnešní usnesení, které zakazuje trombín v potravinách, to je čistý populismus. Tak nezodpovíme naše povinnosti, pokud se nebudeme orientovat podle odborných stanovisek. Podle čeho bychom se měli jinak řídit? Co je to trombin? Trombin je přírodní enzym, je obje, obsažen v krvi a tím samozřejmě i v mase. Každý z nás ve svém těle má spoustu trombinu. Pokud bychom ho zakázali jako přídatnou látku, mohli bychom vůbec ještě žít, existovat, anebo by chom museli se lidí zbavovat jako eh, děleného, tříděného odpadu. Samozřejmě musíme bránit tomu, aby byl spotřebitel hm, mílen, aby kupoval potraviny, které se vydávají za něco jiného, ale to děláme to děláme označováním potravin, to děláme nařízením, které jsme odhlasovali v červenci. Tam máme eh, docela hodně nařízení týkajících se označování zvláštních potravinových doplňků a zvláštních potravin. A komise navrhovala stejné nařízení pro označování potravin, které obsahují trombin. Ráda bych poukázala na to, že existuje řada dalších podobných enzymů, které nejsou zakázány a používají se. Děkuji, není paní Weisgerberová. Ochrana spotřebitele je eh, pro mě velmi důležitým tématem a proto se zasazuji pro eh, mílení spotřebitelů. Proto eh, bojuji také v rámci nařízení označování potravin pro lepší značení potravin a potravinových imitátů. A zde na tomto místě vyzývám Evropskou radu aby následovala tomu tohoto doporučení, které vyjádřila i komise. Dnes máme eh, hlasovat, nebo jsme hlasovali o imitátu masa. To znamená, že se eh, masné směsi směšují a prodávají se jako eh, skutečné maso. K tomu nesmí docházet, především pokud to spotřebitelé sami nevědí. To rozhodnutí dnes nebylo jednoduché. Komise navrhla povinnost značení, ale problém, který se objevil, je následující. Může vést ke klamání spotřebitele, protože trombin se velmi těžko v potravinách prokazuje. Znamená to tedy, že se používá, ale že se neoznačuje. Myslím, že označovací povinnost v tomto případě nestačí a proto jsem hlasovala pro toto usnesení a pro zákaz trombinu. Děkuji paní Vazgebrová, nyní paní Morvaj. Köszönöm szépen. Az elmúlt nyolc évben a... Děkuji uplynulých pět, osmi letech postkomunistická diktatura v Maďarsku zašlapávala do země lidská práva. Docházelo k tomu při téměř, téměř každé demonstraci na ulici. Tyto demonstrace byly násilím potlačeny. Právní ochrana, právní služby nabízely ochranu a v mnoha případech došlo na soud. Existují ale i případy, kdy se lidé museli obrátit eh, k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Evropská unie v současné chvíli pracuje na tom, aby přistoupení k úmluvě o lidských právech byla vzata jako záminka pro zničení dobře fungujícího štrasburského systému. Já zastávám ten názor, že bychom se na ty procesy měli podívat do, podrobna a měli bychom nesouhlasit se stávající zprávou, protože ničí ochranu lidských práv v Evropě. Tak to tedy vypadá nyní. Naší historickou povinností je zadržet tento proces a zabránit mu. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji, paní Morvaj, ale vy jste právě hovořila ke zprávě Chuaregy, není už pravda? Chauregy, pardon. Ke zprávě Atondo. Já jsem se přihlásila ke zprávě Atondo. A vy jste mi dal slovo. Vy jste předsedající, dal jste mi slovo takže jsem se vzala slovo. Dobře, nevadí, to je jedno, říkám předsedající. To nevadí. Vaš, vaše vystoupení bude v každém případě dáno do zápisu. Ale nyní tady pokračujeme s Trombínem. Paní Morkunate. Měninke. Děkuji. děkuji, pane předsedající. Toto téma je velmi citlivé a vyvolalo mnoho diskusí v parlamentu i v celé společnosti. Domnívám se, že zákaz toho či onoho produktu či přídatné látky není řešením. Musím souhlasit s argumentací, že snad by spotřebitel měl mít právo volby, pokud samozřejmě mu budou dány k dispozici všechny informace. Na druhé straně eh, řízení celého procesu bylo velmi náročné a složité. Dnes v době, kdy občané, spotřebitelé mají přístup k mnoha informacím, stále ještě nemáme jasné, srozumitelné formulace, nebo nějaké standardy pro poskytování informací spotřebiteli, kupujícímu, tak aby se dokázal dobře orientovat v tom, jaké jsou přídatné látky v té či oné potravině. Takže já si myslím, že tady bylo příliš málo konzultací s veřejností a poskytuje se také nedostatek informací. Pan Kastler nyní. Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že evropští občané eh, mají pravdu. Mají, chtějí če, eh, poctivé potraviny a poctivé politiky. Já mám před tímto názorem respekt. Myslím, že veřejný názor nemůžeme ignorovat a nemůžeme se k němu chovat jako k populismu. Musíme vnímat to, co nám říkají naši občané. A pokud naši občané a naši voliči jsou toho názoru, že chtějí poctivé opravdové potraviny a opravdové maso a že opravdové maso musí být opravdové maso a nesmí, být, nesmí to být zkrátka směs zbytků, musíme zaručit, aby tu směs zbytků nedostávali. A proto jsem hlasoval proti přípustnosti trombinu jako přídatné látce v potravinách. Děkuji. Děkuji, pane Kastlere. A nyní paní Kalenbach. Herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedající. Já jsem dnes hlasovala pro usnesení proti používání trombinu jako přídatné látky v potravinách Argumenty komisaře totiž mě dnes nepřesvědčily. My v Evropě nechceme žádné maso z masných zbytků, i když vlastně trombin jako takový není škodlivý lidskému zdraví. Ale používá se pro směsi masných zbytků a na druhé straně se je, dnes jednalo o rozhodnutí pro spotřebitele v Evropě a proti čistě ekonomické zájmy průmyslu. Musíme dávat spotřebitelům, kteří žádají o steak, poskytnout steak a ne nějakou směs. Takže vyzýváme komisi, aby nepřipustila tento trombin. Děkuji, paní Klembachová. Nyní přistupíme ke zprávě Pereo, akčním plánu pro dárcovství a transplantaci. Slovo dávám. Ano? Ne. Já bych rád vysvětlil své hlasování o trom, k trombínu, pokud můžu. Ano, děkuji. Aktuální diskuze o eh, imitáty, šinky ukazují, že ne všechny výrobci jsou poctiví ke svým spotřebitelům. Já zastávám ten názor, že by potraviny měly být oznamenány tak, aby bylo vyloučeno mílení spotřebitele. Pokud bude tato látka používána, musí to spotřebitel jasně poznat, jasně vidět. To je základ pro funkční a spravedlivou ochranu spotřebitele. Musíme se také eh, postarat o to, aby informovaný spotřebitel měl dostatek informací, aby mohl rozhodnout ve svém vlastním zájmu zájmu. A na závěr chci říci k těm imitátům šim, š, šunky. Ta diskuze se spotřebiteli eh, vlastně ještě není na pořadu dne. On musí vědět, co eh, požívá, co jí. Výborně, děkuji. A nyní tedy zpráva Perejo, akčním plánu pro dárcovství a transplantaci. Slovo má paní Ověr. Už to není? Nebo ano? Děkuji. Já vítám tento nový akční plán a proto jsem pro něj taky hlasovala. Myslím, že je to krok správným směrem. A také si myslím, že musíme táhnout všichni za jeden pro vás, abychom tento problém vyřešili. Potřebujeme opatření na evropské úrovni, protože to posiluje práci členských států na podporu kvality a bezpečnosti transplantací orgánů. Pomůže to také zlepšit kvalitu životu pacientů a celkově zlepšit systém zdravotní péče. Myslím, že budou mít všichni příležitost využívat deset prioritních opatření ve svých národních plánech, až je začnou vypracovávat. A já myslím, že máme povinnost pomáhat i profesionálům ze zdravotního sektoru v celé Evropské unii. Ano, děkuji. Paní Andrikene? Jenom ještě vysvětlení hlasování eh, ke zprávě o Mikuláškovi, to, je, to už jsem vlastně říkala, takže díky. Děkuji. A nyní pan Mastela. Takže... Děkuji. Eh, pokud je o přistoupení k Evropské unii ochraně lidských práv, eh, domnívám se, že by to byl významný pokrok, eh, krok vpřed pro Evropskou unii, že ochrana základních práv a svobod a posílení také listiny základních práv má obrovský význam. Předsedající přerušuje. Mohl byste, prosím, hovořit o něco pomaleji? Děkuji, pane předsedající. Takže vzhledem k významu práv, eh, respektive pravomoci Evropského parlamentu nominovat, eh, vysílat eh, určité zástupce do Rady Evropy, když se jmenují soudci Evropského soudu pro lidská práva, bychom rádi upozornili, že ochrana lidských práv je jednou ze základních hodnot, na kterých stojí Evropská unie a je to také zakotveno v ustavující listině. Rád bych podpořil umluvu a také judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Eh, přáli bychom si, aby určité pilotní klíčové principy v oblastech, eh, které zahrnují eh, spravedlnost a vnitro, abychom tedy se pokusili harmonizovat tyto oblasti té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a proto chceme mít eh, skutečně eh, právně zcela jasně danou možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská práva v případě selhání ze strany evropských institucí, či v případě, že členská země poruší některé z práv. Článek 1 Evropské umluvy zaručuje nejenom ochranu občanům Evropské unie, ale také jiným osobám pobývajícím na území Evropské unie a rovněž všem, na které se vztahuje jejich jurisdikce, i když se ne, nepohybují zrovna na území svého státu. Děkuji, pan Antonoci. Děkuji, pane předsedo. Já jsem za přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech. Já jsem přesvědčen, že ty důvody byly ve zprávě uvedeny velmi případně. Myslím, že to pomůže postoupit dál v procesu evropské integrace směrem k politické unii a myslím, že to zvýší soustavnost a ucelenost opatření napříč Evropskou unii. Myslím, že to zvýší naše důvěryhodnost tvář v tvář třetím státům a prokáže to naši jasnou vůli zharmonizovat práva a základní lidské svobody napříč všemi oblastmi. Díky Lisabonské smlouvě Evropská unie nyní poprvé má mezinárodní eh, právní status a já doufám, že přistoupení k úmluvě bude prvním krokem k tomu, aby se Evropská unie stala stranou i dalších mezinárodních orgánů. Paní Morvaj, vy jste již hovořila, ale zaznamenáme to tedy pod tímto bodem. Pan Golnič. Pane předsedající, já eh, jsem trošku více rezervovaný než kolegové, kteří se právě vyslovili. Eh, a priori ta myšlenka podrobit evropské právo jurisdikci rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, je to myšlenka tedy eh, zajímavá, ovšem je šokující svým způsobem, že národní práva, vnitrostátní práva mohou být svým způsobem cenzurována tímto soudem. Přece jenom jde o uplatňování vnitrostátního práva a evropské právo se tomu vymyká. Tím spíše, že evropské právo eh, u mě ve, v naší zemi ve Francii podle článku 56 naší ústavy má nadřazenou hodnotu oproti vnitrostátnímu právnímu vnitrostátní legislativě. Ovšem eh, nevím, zda tento mechanismus eh, nevyústil v jakýsi paralelismus. Na jedné straně zde evropské právo, které zřídka kdy přímo uplatnitelné na území členských zemí, je převáděno tedy do norem vnitrostátního práva v rámci transpozice Eh, dále ehm, Evropský soudní dvůr v Lucemburku sám také dbá na základní práva a také vzal za své se práva, která vyplývají z listiny základních práv. A musíme se bát, že tady dojde k výraznému prodlož, prodloužení soudních řízení, eh, zejména pokud by, někdo ještě, pokud by ještě byla zavedena ta myšlenka eh, předběžného řízení, řízení předběžné otázce, Myslím si, že eh, je třeba tedy rozlišovat tyto různé normy a rozlišovat opravné prostředky. Děkuji, pane Golniš. A nyní postupme dál k revizní konferenci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Pan Golniš. Děkuji, pane předsedající v době, kdy v Thajsku dochází k tak dramatickým událostem, samozřejmě musíme myslet na odsouzení e, závažných činů, které jdou proti e, obyvatelstvu země. Nicméně e, včera během rozpravy někteří kolegové vyslovili určitý názor ohledně Mezinárodního trestního soudu. Ti, kdo se rozhodli nadraženy schodit na palm, aniž by to mělo nějaký vojenský cíl, ti, kdo se rozhodli atomovými paprsky zničit obyvatelstvo Hirošimy a Nagasaki. Ti, kdo rozhodli eh, zavraždit eh, polské eh, oficíry, podkadostojníky, by nakonec byli mezi soudci, i když by přitom měli být na lavici obžalovaných. Bilance mm, mezi, trestního soudu pro Jugoslavii, pokud jde o řízení s Miloševičem a dalšími, také ten, ta bilance není uspokojivá pokud se obratíme na členské země, tak eh, znamená to, že tady Evropa bude vlastně očkodňovat eh, oběti genocid, kterým došlo na jejím území. Jsou to stovky tisíců osob, které by se dotýkalo. Já se, já se bojím, že to bychom se dostali do velice složitého eh, systému. A dále poslední věc poražení navzdory ujištěním, která jsou jim dávána někdy, když se uzavírá mírová smlouva, Eh, jsou v takové situaci, že pravděpodobně eh, by hrozilo, že konflikty se budou neuměrně prodlužovat. Tolik této zpráva do mě, děkuji. Děkuji, pane Kolniš. Paní Andrikene. Děkuji. Já jsem hlasovala z pro toto usnesení, které se týká konference, jež zahájí činnost ještě v tomto roce roce 98 138 zemí společně ustavilo trestní tribunál, trestní soud a jeho statut, který je základem jeho činnosti od roku 2003. A nyní nastal čas tento statut revidovat. Zvláště pokud jde o některá vnitřní ustanovení těchto stanov, která byla předmětem sporu již v roce 2002. Všechny členské státy přistoupily k ratifikaci, ale pokud jde o práci soudu, tak ta nebere potaz některé partnery, jako jsou Spojené státy, Rusko a Čínu. A dnes parlament znovu vyzval i tyto státy, aby ratifikovali stanov tohoto soudu a aby se připojili k práci soudu. Osoby, které se provinily genocídou a válečnými zločiny v 21. století, by neměli být odsouzeni jen morálně, ale i právně. Nikdo by neměl být beztrestný. Děkuji vám za toto vysvětlení, paní Andrikiene. A tím se jsme přišli ke konci a máme pauzu až do tří hodin. Děkuji.